we should get started. I'm... Vážení kolegové, myslím, že bychom měli začít. Už máme trochu spoždění, velice mě to mrzí. Musím změnit svůj podpis, protože dávat svůj podpis na tolik pozměňovacích návrhů trvalo strašně dlouho. Takže považuji pořád jednání za přijatý. Dnes opět používáme nástroj Interakcio máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, češtiny, maďarštiny, litevštiny, polštiny a slovinštiny. Pouze aktivní účastníci, kteří požádali, aby byli na seznamu řečníků, se mohou vyjadřovat. Nemůžeme přijmout žádné spontánní reakce. Prosím, slumte si mikrofon, pokud nehovoříte, Pasivní tlumočníci jsou vyzýváni, aby se účastnili pouze jako posluchači anebo poslouchali přímo prostřednictvím web streamingu. Pokud by bylo slabé spojení, tak pasivní účastníci budou požádáni, aby se odpojili. Všichni hlasující poslanci se musí řídit tím postupem uvedeným v e-mailu to znamená, že mohou hlasovat pouze prostřednictvím e-mailu a Excelových hlasovacích listů. Není možné hlasovat ani z místnosti jiným způsobem. Nyní tedy zahajuji hlasování. Skončíme ve 14.45. Částečně během rozprav. Výsledky prvního kola budou oznámeny, jakmile budou k dispozici prostřednictvím e-mailu dnes odpoledne nebo dnes večer. Druhé kolo, ta konečná hlasování, budou zahájena po oznámení výsledků e-mailem a bude to uzavřeno zítra do 11 hodin. Je velice důležité, abyste byli buď fyzicky přítomni, anebo připojeni před prvním hlasováním, což je nyní, protože musíme spočítat kvórum. Takže prosím všichni vzdálení účastníci, stisněte tlačítko zvednout ruku, raise hand. Yeah, so we are doing... Dobře, takže je to v pořádku. Máme tady dostatek poslanců. A pustíme se do bodu 11 na pořadu jednání, což je posílená spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti, zpráva příslušnému výboru. Jedná se o 24. září. Nyní jsem si uvědomila, že paní Burgles, Brgles, která nám měla poskytnout informace místo pana Pizara, není ještě připojena, takže se pokusíme začít tím dalším bodem na pořadu jednání, což je Projednání návrhu zprávy Starý kontinent stárne možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020. A zpravodajkou pro výbor EMPL je paní Šidlová za EKR a nyní bych jí chtěla dát slovo, aby představila návrh zprávy. Má pět minut. Děkuji, paní Šidlová. Dzień dobry, szanowni państwo, pani przewodnicząca. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já bych chtěla stručně představit můj návrh zprávy, pokud jde o stárnutí Evropy, stárnutí EU Myslím, že je to skutečně jedna z hlavních výzev, s kterou se musíme potýkat jako EU. Proto bych chtěla říct následující. Musíme se na tu situaci pořádně podívat, potřebujeme komplexní diskuzi, musíme se snažit pomoci starším osobám, ale na druhé straně musíme pomoci i členským státům protože tento proces, proces stárnutí, postupuje a je nevyhnutelný. Předpokládaná délka života se zvyšuje, plodnost se snižuje a to je vše doprovázeno urbanizací a poklesem pracovní pracující populace. To znamená, že Evropané v globální populaci činí stále menší podíl do roku 2070 průměrná délka života u mužů bude 86, u žen více než 90 let. Ovšem zároveň procentní podíl Evropanů v globální populaci se bude snižovat. Do roku 2700 to bude méně než 4 Demografické změny budou trvalé a zvyšují rozdíl mezi jednotlivými regiony. Dochází k vylidňování obzvláště venkovských oblastí. Nemůžeme tuto realitu pouze konstatovat. Musíme se nějak potýkat s touto výzvou a proto jsem připravila několik návrhů. Zkusme hovořit o této důležité otázce v našem výboru. V tom návrhu zprávy je několik, návrhů. Ta zpráva je velice komplexní, ale jsou tam i určitá omezení, takže já budu sama předkládat pozměňovací návrhy. Ale pokusím se naznačit ty oblasti, tyto oblasti pozměňovacích návrhů předem. Existují tři oblasti, které je třeba vzít v úvahu při práci na naší strategie pro starší osoby. Zdraví, to je první oblast, potom zapojení starších osob do veřejného a společenského života a na závěr účast na trhu práce. To jsou tři prioritní oblasti. V nich jsem udělala konkrétní návrhy v tom návrhu zprávy. Doufám, že budou předloženy pozměňovací návrhy a že společně dospějeme k nějakým dalším návrhům, jejichž cílem je pomoci starším osobám znovu se zapojit na pracovním trhu a účastnit se veřejného života. Ta současná situace je samozřejmě ještě obtížnější, než bývala v minulosti – Přístup ke zdravotnickým službám se zhoršil kvůli COVID-19. Pandemie ukázala řadu problémů. Otevřela nám oči, pokud jde o potřebu přijít se strategií pro starší osoby. Je zde mnoho osamění, sociálního vyloučení pro starší osoby je obtížné přistupovat k veřejným službám. Je pro ně obtížné zvládat svůj každodenní život v těch stávajících okolnostech. A proto jsem se zaměřila na solidaritu mezi generacemi. Mezigenerační solidaritu. Stříbrnou ekonomiku, mentoring – a snahou aktivizovat starší osoby různými způsoby. Jakákoliv diskriminace proti starším osobám by měla být odsuzována. A k takovéto diskriminaci dochází v řadě oblastí. Týká se to účasti na veřejném životě, zdravotnictví, ale také dalších oblastí, jako je trh práce. Dalšími příklady by bylo digitální vyloučení a nedostatek rovných příležitostí v, v jiných oblastech. Tato zpráva byla inspirována starší iniciativou z roku 2012. Tehdy v roce 2012 se EU poprvé snažila řešit proces stárnutí. Iniciativa z roku 2012 je stále velice platná i dnes. Plus dnes musíme řešit další výzvy kvůli COVID-19. Proto jsem si myslela, že má smysl se k této iniciativě vrátit a jít o krok dál. V tomto návrhu zprávy máme řadu otázek, mnoho opatření, bylo nastíněno, ale ne dostatečně přesně. Musíme jít hlouběji. Musíme se pustit hlouběji, abychom pomohli starším osobám. Dlouhodobá péče o starší osoby je velice obtížným problémem. Starší osoby mohou mít různé potřeby. Potřebujeme také homogenní definici závislé osoby. Ta definice závislosti je velice důležitá a já na to odkazuji v mé zprávě. Měli bychom navázat na předchozí zkušenosti a přijít s homogenní definicí závislosti a závislé osoby. Chystá se živá diskuze, alespoň tedy doufám, a měli bychom se pokusit identifikovat různé fenomény, které souvisejí s procesem stárnutí. Všem nám to dělá starosti. Týká se to všech členských států i celé EU jako celku. Musíme jednat nyní. produktivní populace se snižuje. Evropská populace je také na poklesu. Potří- máme stále více starších osob, které, o které je potřeba pečovat ale zároveň musí tyto osoby zůstat aktivní. Takže ta otázka je velice komplexní a chtěla bychom, abychom přijali široký přístup. Ale zároveň potřebujeme velice konkrétní návrhy, jak pomoci členským státům, jak pobízet členské státy aby využívali prostředky EU, které mohou být k dispozici k těmto účelům, jako je ESF nebo Evropský fond pro regionální rozvoj, protože tyto fondy je možné využít na potřebné úpravy infrastruktury pro potřeby starších osob. Je možné je také využít na různé školící aktivity a také pro například pokud jde o silniční dopravu a bezpečnost silniční dopravy. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Šidlová. Nyní spustím první kolo výměny názorů mezi stínovými zpravodaji. Začnou paní Toms z EPP. Měla by být připojena vzdáleně. Ne, vy jste tady, omlouvám se, omlouvám se. Nic se neděje, tak, tak to je ještě lepší. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. V první řadě bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Šidlové, za vytvoření této důležité zprávy. Já se těším na spolupráci s vámi a se všemi ostatními stínovými zpravodaji. Toto je můj druhý mandát v Evropském parlamentu. Během prvního mandátu jsem se zabývala otázkou aktivní populace a zapojení mladých lidí do práce. A i tehdy jsem si všimla, že jsme nevěnovali dostatečnou pozornost starším osobám. Měli bychom také uvažovat o tom, jak propojit různé generace, jak skutečně vytvořit určitou mezigenerační solidaritu. A právě proto jsem si řekla, že toto chci změnit v tomto mandátu. Mám zkušenost i z vnitrostátní politiky, chtěla, chci se zabývat otázkami souvisejícími se staršími osobami. Jsem si jistá, že všechna tato slova a sliby, které byly napsány v horách papírů, mohou být přetransformovány do konkrétních programů, konkrétních opatření, která budou pomáhat lidem. To je skutečně velice důležité, protože to bude sloužit jako potvrzení, že skutečně sloužíme lidem. Jsem si jistá, že o tomto uslyšíme častěji, ale demografie a stárnutí naší populace je velkým problémem pro Evropu. Ano, ekonomika je důležitá, nové technologie jsou důležité, klimatické změny jsou důležitým problémem, ale pokud mám pocit, že je něco špatně s naším zdravím a to se dotýká všech, tak si uvědomíme, že kvalita života je obzvláště důležitá. Obzvláště v pokročilém věku. Nemůžeme zastavit čas nebo ho vrátit, takže musíme jednat teď. Pokud teď budeme ztrácet čas, tak to bude mít důsledky po řadu dalších let. Spolupráce je velice důležitá. Vidíme to teď během krize COVID-19. Vypadá to, že to ještě nějakou dobu tady s námi bude. Pokud jde o tuto zprávu, tak vítám tu skutečnost, že se paní zpravodajka rozhodla zařadit nebo rozdělit tuto zprávu do čtyř jednotlivých segmentů. Myslím, že to pokrývá všechny důležité aspekty, na které se musíme zaměřit, to znamená náš způsob života, změny pracovní doby, vylidňování a tak dále. Všechny tyto aspekty jsou důvody, proč už spolu netrávíme tolik času Dříve to tak bylo, ale dnes je život jiný. A chtěla bych doplnit ještě jednu věc. Jsem si jistá, že o tom podrobně budeme hovořit v budoucnu, ale pokud hovoříme o zdravotní péči o staré osoby, tak musíme zmínit demenci. Demence je jedna, jeden z největších problémů pro rychle stárnoucí populaci a jsme si toho vědomi. Naše zdravotnické systémy jsou křehké, služby pro starší osoby narážejí na své hranice a to jsou velké problémy, které musíme řešit. Jsem ráda, že se na to díváme poměrně stejně, máme tam podobný důraz a jsem si jistá, že to povede k výborným výsledkům a k ještě lepšímu zlepšení dané zprávy. Než dám slovo dalšímu stínovému zpravodaji, tak vás chci požádat, abyste byli velice přesně pokud jde o dodržování času, protože jinak nebudeme schopni dokončit náš pořad jednání, protože tlumočníci odejdou. Další na seznamu by měl být pan Brgles, ale ten má nějaký problém s připojením, takže nyní dám slovo paní Alieva Veli z Renew. Prosím. Minutes. Minuty. Dear chair. Vážená paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, milí kolegové, chtěla bych začít tím, že poděkuji paní zpravodajce za odvedenou kvalitní práci a za úsilí, které věnovala eh, při přípravě této zprávy. Dnes je Mezinárodní den eh, starších osob a my bychom se měli snažit, aby nikdo nezůstal zapomenut. Já se domnívám, že zpráva obsahuje několik eh, důležitých témat, které se týkají tohoto eh, fenoménu, tedy stárnutí Evropy a také představuje kvalitním základem, kvalitní základ, eh, na němž můžeme stavět. Cílem by měla být ale taková zpráva, která navrhuje efektivní řešení k tomu, jak nejlépe reagovat na stárnutí evropského kontinentu a jak zajistit důstojný a aktivní život pro starší lidi. Zároveň bychom se měli snažit vytvořit uh, dlouhodobou strategii o tom, jak celý kontinent revitalizovat. Já si myslím, že silnou stránkou této zprávy je to, že uh, nabízí kvalitní fakta a také navrhuje, jak eh, starší lidi aktivně zapojit do života a také se snaží posílit mezigenerační solidaritu. Zároveň si ale myslím, že bychom měli ještě trochu um, vylepšit některé části. Například bychom měli silněji trvat na tom, že členské státy budou silně bojovat proti diskriminaci založené na věku. Také bychom měli zmínit, že je důležité eh, nabízet příležitosti po celou délku života a také je důležité hledat diversifikovaná řešení, tak abychom mohli lépe reagovat na potřeby těchto lidí. Také musíme zohlednit specifika a různé oblasti. Navíc se domnívám, že bychom měli eh, říct také to, že krize s eh, krize covidu vedla k tomu, že členské státy by měly mít eh, odolné systémy, mm, které budou schopny reagovat na krizi. Takže ještě jednou vám děkuji a budu se těšit na další spolupráci na této otázce. Ano, děkuji. Nyní bude mít slovo paní Bilde s ID. Dvě minuty, prosím. Merci, madame. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní zpravodajko, v poslední době jsem měla radost z toho, že je možné hovořit v rámci našeho výboru o demografii. Je to, vel, je to um, dobrá věc. Jsem ráda, že se zakládáme na realitě a uh, bereme v potaz jednotlivé niance. Musíme si ale uh, položit otázku, zda tady nejsme příliš byrokratičtí. Evropská unie je specialistkou na hledání problémů, které ale neumí uh, vyřešit. Mnohokrát otvírá eh, různé otázky, vytváří programy, které ale k ničemu nejsou. Evropa si sama vytváří nějaké e, problémy. Myslím si, že tady symbolické je opravdu hovořit o otázce eh, stárnutí. Kromě všech těch kliše, to, že starší občané jsou obětmi a tak dále, je tam také pravda ještě další věc. Vy tam vlastně souhlasíte s tím, že starší osoby jsou často nebo častěji než jiní lidé eh, obětmi trestných činů. Například eh, u nás eh, v naši, v naší zemi se objevují případy, kdy falešný policista ukradl nějaké starší osobě několik tisíc eur, nebo někdo byl nalezen u sebe doma vážně zraněn. Pod, nebo podle policie byl někdo zmasakrován 15-letým výrostkem. Takže situace ve Francii je takto neuspokojivá a já si myslím, že než hovořit o diskriminaci, by bylo mnohem uh, užitečnější jednat. Tady se ukazuje neschopnost Evropské unie jednat. Pouze se eh, necháme chytit do takové spirály emočního vydírání, eh, různých prohlášení, ale žádné jednání. Tady bychom ale ani neměli jednat. Já si myslím, že to není vhodné místo, kde v této věci zasahovat. Příčiny problému tam vůbec nejsou zmíněny. Abychom mohli bojovat proti diskriminaci, je důležité, aby spravedlnost byla schopna potrestat pachatele trestné činnosti. Ve skutečnosti tomu tak ale není a e, starší osoby se stávají prvními obětmi e, různé trestné činnosti. V tom spočívá ten problém a není kde jinde. Děkuji vám. Dále bude mít slovo paní Ždaňuka ze Zelené, která je tady s námi v sále, takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, vážená paní zpravodajko. Myslím, že není nutné opakovat to, že populace v Evropské eh, unii stárne a že tomuto problému musíme věnovat pozornost. Na naší frakci se ve zprávě zaměřujeme zvláště na otázku penzijních systémů. Důležité v této zprávě je to, že každý Evropan by měl být právo na um, přiměřený důchod. Ne všichni čili chudobě a samozřejmě to souvisí s evropským přístupem já osobně zastupuji východoevropskou zemi, kde je e, úroveň života jedna z nejnižších v celé EU, takže si myslím, že bychom zde měli zvolit evropský přístup a také otázka definice minimálního e, minimální mzdy, což bylo doporučeno ve zprávě, na které jsem pracovala v předchozím volebním období a také v pokynech pro zaměstnanost, to je velmi důležité. Vím, že komise teď navrhuje pouze minimální mzdu a ne minimální příjem, ale když hovoříme o penzích, tak je to tam také důležité. Také bychom měli mít stanovena nějaká kritéria pro zajištění minimálního příjmu. Velice oceňuji, že paní Šidlo, zpravodajka, chce do zprávy eh, zapracovat celoevropskou definici eh, pro termín závislosti, to je podle mne velmi důležité. Opravdu by to tam mělo být, vzhledem k tomu, že chápání tohoto konceptu se v různých členských státech dost liší. Potom další prioritou v souvislosti se staršími osobami je to, abychom zabránili diskriminaci. Důležité je to i u menšin, u různého typu menšin, handicapovaných, věková propast v penzijním systému a vlastně v celém eh, systému, který je zaměřen na starší osoby. Takže doufáme, nebo budeme se těšit na další spolupráci na této zprávě. Děkuji vám. Děkuji paní Ždanoka. Pan Brgles za SD, stínový zpravodaj, mezi tím dorazil, takže teď dostane slovo na dvě minuty. Prosím, pane Brglezi nebo připojení není dobré, zkusíme to a když to nebude fungovat, tak budeme prostě pokračovat dál. Takže zkusíme eh, si vyslechnout pana Brglaze. Pane Brglazi, můžete hovořit? Mr. Brglas? Mr. Burglas, would you please press the raise hand button just so that we know Pane Brglezi, eh, přihlaste se prosím, ať víme, že nás slyšíte. Okay, I think we will... Dobře, myslím, že budeme pokračovat. Slovo dostane paní Pereira za GUE, stínová zpravodajka, a potom si zkusím ještě jednou vyslechnout pana Brglaze. Takže paní Pereira, ta také není připojená, dobře. Takže má slovo pan Košenau. Prosím, eh, dvě minuty, prosím. Köszönöm a szót és a lehetőséget a hozzászólásra. Děkuji vám za slovo. Jsem rád, že se mohu vyjádřit. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce a také jí blahopřeju k návrhu zprávy. Myslím si, že je to opravdu skvělý text. V rámci svého vyjádření bych měl jednu otázku. Je pravda, že eh, evropská populace i nadále stárne a postupně se eh, snižuje fyzické i mentální zdraví těchto osob. Je ale důležité, aby eh, starší občany zůstali co nejdéle aktivní. I rodinná politika členských států v tom hraje významnou úlohu. Mám dobrý příklad ze své země, z Maďarska. Maďarsko zavedlo nově možnost podle níž děti až do dvou let mohou zůstat doma s prarodiči a e, je možné v takovém případě pobírat e, rodinné příspěvky. To zároveň umožňuje rodičům zůstat aktivní. Matka se například může rychleji vrátit e, do práce, což je pozitivní pro všechny, včetně členských států. A z dlouhodobého hlediska je to také užitečné, pro politiku porodnosti, protože mladé páry nezůstanou opuštěny, když musí ze, nebo nezůstanou sami na zajišťování vzdělávání svých dětí a potom jim to také um, zjednoduší situaci a mohou mít další děti. Úkoly, které souvisí s péčí o dětí, jsou často e, komplikovány tím, že lidé jsou izolovanější a izolovanější. Tady je právě důležité a užitečné posílit mezigenerační vztahy. Děkuji. Dobře. Skvělá poznámka a také eh, skvělé načasování, pane Košo, děkuji vám. A teď se dívám, eh, zda je pan Bergles připojen, myslím, že ano, takže se můžete vyjádřit, máte dvě minuty. Pane Berglezi, přihlašte se prosím, zmáčkněte mikrofon. Pane Brglazi, v dolní části obrazovky se můžete přihlásit o slovo, zmáčknout mikrofon. Teď prosím, zmáčkněte mikrofon. Mr. Burgles, we can try to open your connection remotely, sir. Pane Brklezi, pokusím se vás eh, zprovoznit na dálku. Ano, už to funguje. Děkuji. Jsem velice rád, že dnes eh, běží tato diskuze. Dnes je 1. října, což je Mezinárodní den eh, starších osob. Je to už 30. výročí tohoto dne a je to den, během něhož oslavujeme um, naši starší občany a je, zaměřujeme se na jejich lidská práva. Dnešní den se ovšem netýká pouze starších lidí, ale eh, je cílen na všechny. Protože teď čelíme řadě demografických výzev a abychom mohli vyřešit, budeme potřebovat eh, mezigenerační solidaritu a také celoevropský přístup. Na tom musíme pracovat jak na evropské úrovni, tak na místní úrovni. Pandemie COVID-19 odhalila různé aspekty tohoto problému, na níž se budeme muset zaměřit. Tato zpráva je eh, zpráva výboru MPL z vlastní iniciativy a já jsem velmi rád, že díky ní se otázka starších občanů dostává zpět na náš pořad jednání – je to totiž věc, která souvisí s řadou výzev, ale má také příležitosti, nabízí také různé příležitosti různým evropským politikám. Já ještě eh, děkuji jednou paní zpravodajce a budu předkládat několik pozměňovacích návrhů. Myslím, že budeme mít ještě mnoho příležitostí některé z těchto aspektů projednat. Zároveň chci ale poznamenat, že tato zpráva je v některých eh, částech nevyvážená. Konkrétně jde o názvy, částí a potom odstavce, které následují. Myslím si, že bychom měli posílit samozřejmě sociální soudržnost. A abych to zhrnul, jsem velmi potěšen tím, že důležitou zásadou je zde mezigenerační solidarita a že má mnohé příznivce nejenom, nejenom tady u nás na výboru, ale obecně i v parlamentu celkově. Mezigenerační solidarita se už řešila minulý týden. Jednali jsme o tom a setkání se zúčastnil velký počet subjektů. Německé předsednictví, několik místopředsedů Evropského parlamentu a také nevládní organizace. Chtěl bych vás všechny eh, vyzvat, abyste se zúčastnili Členové všech politických frakcí jsou vítáni, protože nám jde o to, abychom spolupracovali se všemi zúčastněnými stranami a díky tomu mohli během devátého eh, volebního období Evropského parlamentu posílit mezigenerační solidaritu. Děkuji vám. Děkuji vám. Ještě se hlásí paní Dana Bachmann. zástupkyně komise z DG Ample. Bude mít teď slovo na čtyři minuty a bude hovořit um, online. Ano, děkuji, dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Já velice vítám tuto diskuzi, která se týká práv starších občanů a také výzev a příležitostí, které s tím souvisí které se týkají tohoto trendu stárnutí v rámci EU. Jak jistě víte, i komise přikládá velký význam boji eh, proti demografickým změnám, ale také se zaměřujeme na příležitosti, které to přináší. A my teď pracujeme na zelené knize, která se bude týkat stárnutí. Tato zelená kniha vlastně spustí takovou širší diskuzi o různých aspektech stárnutí. Zaměříme se konkrétně na zdravotnictví, zdravotnickou péči i dlouhodobou, na penzi, na to, jak eh, zajistit lepší zdraví seniorů a také jak zajistit, aby naše systémy sociálního zabezpečení byly udržitelné. Chtěla bych také všem připomenout, že EU bojuje za práva starších občanů velice silně, konkrétně v rámci pilíře sociálních práv. Na jedné straně tam e, zastáváme zásadu rovnosti, včetně věkových kritérií, ale Soustředíme se tam také na specifické zásady, na to, aby eh, byly vypláceny přiměřené a spravedlivé důchody, také se zaměříme na kvalitní péči zdravotnickou a dlouhodobou. Pracujeme na akčním plánu v rámci pilíře sociálních práv a doufáme, že tento dokument se konkrétně zaměří na ty zásady, kde zatím ještě nemáme žádné specifické iniciativy, alespoň ne na evropské úrovni. Také doufáme, že se nám podaří vytvořit takový nový, eh, novou dynamiku a pro radu i parlament to přichází opravdu v pravou chvíli. Budou moci k této přípravné činnosti přispět. Také bych chtěla zdůraznit, že když hovoříme o stárnutí, často se zaměřujeme na výzvy, často je to takto formulováno, ale my bychom se na to také chtěli dívat z hlediska příležitostí, které to přináší. A také, když hovoříme o stárnutí a právech eh, starších lidí, tak to má celou řadu dimenzí, na které bychom se měli zaměřit a návrh této zprávy jich také řadu z nich zmiňuje. Zase penze a sociální ochrana. Hovoří se tady také o mezigenerační solidaritě, to je zde zdůrazňováno, potom dlouhodobá péče a přístup k dostupné kvalitní dlouhodobé péči a podobně přístup ke zdravotnické péči. To je velmi důležité právo starších lidí, kteří mají nějaké eh, postižení nebo jsou znevýhodněni. I veřejné služby, infrastruktura a to všechno je důležité. Také bych zmínila význam rozvíjení digitálních schopností mezi staršími spoluobčany. To je jeden ze způsobů, jak zajistit jejich aktivní e, účast a zapojení do společnosti. A v neposlední řadě bych ještě chtěla zmínit, tak jak návrh zprávy e, správně uvádí, že je velmi důležité zajistit flexibilitu na pracovišti a také musíme vytvořit takové prostředí, které bude, které podpoří další zapojení eh, starších lidí na pracovní trh. Takže velice vítáme ještě jednou tuto diskuzi a velmi rádi k ní přispějeme. A celkově to potom přispěje k naší práci na zelené knize a k akčnímu plánu na tomto pilíři. Děkuji vám. dávám slovo opět panu zpravodaj, pardon, paní zpravodajce na závěrečné komentáře. Prosím, paní Šidlo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, všem děkuji za vaše komentáře, za celou tuto diskusi. Já jsem velice ráda, že můžeme zahájit diskusy na toto téma. Právě když slavíme Mezinárodní den seniorů, je to vlastně takový symbolický začátek této iniciativy. Děkuji vám všem za komentáře a e, také stejně jako vy samozřejmě chápu to, že tato zpráva nevyřeší všechny problémy. Je to jenom takový první krůček. Um, seniori a lidé obecně ve starším věku mají mnoho problémů, čili mnoha potížím, ale musíme začít na tom pracovat. Rovněž jste zdůrazňovali, že se musíme zabývat věcmi, které souvisejí s zdravotnictvím, s přístupem ke zdravotnickým službám a že musíme také hovořit o problému, který se týká vyloučení z digitálního, z používání digitálních technologií nebo vyloučení z pracovního trhu. Také je důležitá tam to mezigenerační propojení. Ale o všech těchto větech, věcech hovořím ve své zprávě. Hovořím tam o propojení jednotlivých generací. Například doporučuji mm, různé dobrovolnické aktivity pro starší osoby. Například eh, seniori se mohou starat o vnoučata, mohou třeba pomáhat eh, mladým, lidé mohou třeba působit e, i v takových e, zařízeních, jako jsou třeba školky a také um, e, třeba je tam návrh, aby pečovatelské domy se stavily v blízkosti školek nebo škol, aby tam tedy došlo k tomu propojení jednotlivých generací. Pak také hovoříme o zdravotních problémech související se stářím, zmínili jste různé demence, nutnost eh, upravovat eh, infrastrukturu nebo upravovat bydlení, nutnost eh, upravovat infrastrukturu tak, aby se lidé mohli bezbariérově pohybovat. S tím souvisí také i nutnost školení různých pracovníků v jednotlivých oborech. Minulé měsíce také ukázali, jak je důležité, eh, aby byl funkční zdravotnický systém. Pandemie COVID-19 eh, po nás vyžaduje to, abychom zaručili každému rovný přístup ke zdravotní péči. Ve zprávě nehovoříme o důchodech, o důchodových systémech, Eh, opravdu tato zpráva mm, popisuje pouze takový eh, výřez různých všech eh, problémů, které se řeší v této věkové skupině, ale patří tam samozřejmě i penze a ta diskuse o penzích, o penzijních systémech by měla rovněž v Evropské unii proběhnout. Doufám, že naše zpráva bude užitečná pro Evropskou komisi, protože Evropská komise také pracuje na zelené knize o stáří, o stárnutí. Chtěla bych rovněž poděkovat paní komisařce. Já jsem s ní mluvila, když jsem právě pracovala na této zprávě. Existuje zde celá řada různých eh, materiálů, podkladů, které můžeme také my využít. Eh, ještě bych ráda tady znovu zmínila digitální vyloučení, um, propojení, mezigenerační propojení. Všechny tyto věci jsou ve zprávě, kterou jsem, vás ne, kterou jsem vám dnes představila. Děkuji vám všem za komentáře a doufám, že budeme pokračovat ve spolupráci a pokusím se vzít v úvahu co nejvíce vašich komentářů a návrhů. Doufám, že jich skutečně bude hodně, protože je důležité, aby to byla celkové stanovisko Evropské unie, důležité pro všechny seniory. 8. října je eh, lhůta pro před, eh, předkládání pozměňovacích návrhů 28. a 29. Eh, to projednáme a v prosinci se o tom bude hlasovat ve výboru. Teď se dostáváme k další věci. Otázka k ústnímu zodpovězení pro radu a pro komisi a je zde také návrh usnesení doporučení rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. E, náš systém odborného vzdělávání a přípravy e, čelí různým výzvám, jako je třeba demografické změny, technologický vývoj a také i měnící se potřeby trhu práce. Já jako zpravodajka vítám návrh doporučení Rady kde se říká, že odborné vzdělávání a příprava se má zmodernizovat, že se má zefektivnit, že má být také celkově atraktivnější. Dovolte mi zde zdůraznit několik hlavních bodů. Zásadní je zapojení všech zúčastněných stran v návrhu politických koncepcí i e, výsledků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Zejména se to týká třeba i prosazování těch center excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Dále je zásadní, aby členské státy vynakládali soustavnou pozornost soustavnému školení učitelů a školitelů. E, máme digitální svět, potřebujeme dostatečné vybavení, potřebujeme všechny potřebné digitální technologie, ale také nástroje a dovednosti. Jak jsme viděli v posledních měsících, stále ještě je zde mnoho eh, co dohánět. Další velice důležitý bod pro mě je to, aby tyto systémy OVP byly inkluzivnější a přístupnější pro všechny občany, včetně zranitelných skupin. Členské, skupiny, členské státy by rovněž měly posílit genderovou dimenzi ve své snaze modernizovat systémy OVP, aby tedy nakonec se e, tam dostávalo více žen, zejména v těch odvětvích, kde jsou ženy slaběji zastoupeny. Další zásadní věc je financování, protože bez financování tedy nelze dosáhnout žádného tohoto cíle. Ještě mi dovolte pár technických komentářů. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v pondělí 5. října v 6 hodin večer. Pozměňovací návrhy a komentáře lze předkládat pouze v angličtině, protože máme krátké lhuty. Takže politické frakce, prosím, posílejte všechno rovnou v sekretariátu a vyznačte tam změny. A prosím, mějte na paměti, že celková eh, délka otázek nesmí překročit 25 řádek. Na konci října se bude hlasovat ve výboru EMPL 28. a 29. října, to znamená, nemáme příliš mnoho času na nějaké složité hledání kompromisu, takže doufám, že ta spolupráce bude dobrá. Vzhledem tedy k těm šibeničním lhůtám a nedostatku času na schůzí bude obtížné i zorganizovat schůzi stínových zpravodajů, takže navrhuji, abychom si komentáře vyměňovali písemně. A teď dám ještě slovo dalším autorům této otázky. Nejprve za EPP paní Maria Walsh. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní zpravodajko. Pro mě je eh, ctí, že mohu být také jednou z autorek této otázky k ústnímu zodpovězení. Já mám stejné pocity jako vy, paní předsedkyně, to znamená ta, eh, musí to být ta nová vize odborného vzdělávání a přípravy. V současnosti eh, jsme ohroženi s těmi stávajícími eh, podmínkami. Vidíme, jak to bylo po finanční a úvěrové krizi v roce 2007-2008. Musíme zabránit tomu, aby zde nebyla žádná další ztracená generace. Um, Musíme tedy zlepšit situaci na pracovním trhu a není to úkol pouze pro nás, ale také na národní úroveň a také i pro radu a komisi. Odborné vzdělávání a příprava je zásadní, abychom odstranili nedostatečné dovednosti nebo abychom tedy přinesli ty nové dovednosti a abychom pomohli eh, zelené a digitální transformaci a abychom se také mohli i lépe vyrovnat s dopady covidu na naši společnost. Odborné vzdělávání a příprava musí reagovat na výzvy, které nás čekají. Tento návrh eh, doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě je dobrý výchozí bod, je to dobrý krok vpřed. Snaží se výrazně rozšířit také tu nabídku odborného vzdělávání a přípravy, ale musíme mít stále lepší věci, jako je digitalizace, vzdělávání na dálku, virtuální mobilita a tak dále. Chtěla bych ještě zdůraznit, že zúčastněné strany chtějí speciální platformu pro odborné vzdělávání a přípravy. Tam bude možné eh, navíc třeba různé digitální řešení, také to bude příležitost mít tam speciální portál, kde můžete najít třeba, eh, jak i studenti, tak učitelé tam mohou najít třeba informace o stážích a tím se tedy všichni propojí a zblíží. Ještě bych chtěla zdůraznit, že dáváme rovněž velký význam eh, zdraví a ochraně životního prostředí a také se snažíme pomáhat i eh, různým zranitelným osobám. Také je důležité, aby odborné vzdělávání a příprava se zbavily určitého stigmatu, kterého doprovází. Děkuji také kolegům, Marciu, mm, dalším. Těším se na další spolupráci. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní paní Wind za SAD, která by měla být propojena na dálku. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za tuto zprávu, o které dnes zde hovoříme. Odborné vzdělávání a příprava je zásadní pro evropský pracovní trh. Frakce SAD vítá doporučení rady na toto téma, které chce aby eh, odborné vzdělávání a příprava šly tím směrem, kterým vlastně se shodne Evropský parlament. Stávající systém musí sou, eh, být v souladu s digitální a energetickou transformací, kterou prochází evropská ekonomika. Frakce SAD má jako prioritu to, aby odborné vzdělávání a příprava bylo inkluzivní, aby bylo pro všechny, aby to byla atraktivní volba eh, bez ohledu na eh, ty osoby, které o to mají zájem a také, že to musí být eh, dobré i pro ženy. Ještě jsem velice ráda, že jsou zde nějaké konkrétní cíle, například mobilita, mobilita přeshraniční, co to všechno má zlepšit vzdělávání a také to musí být eh, i mm, uspůsobeno podmínkám nebo těm potřebám toho mm, studenta. Eh, učňovská školství jsou taká důležitá, musí být vysoce kvalitní a nakonec tak je důležité, aby jejich absolventi dostávali důstojnou mzdu. Odborné vzdělávání a příprava je důležitá pro pracovní trh. Velice se těším na vaše pozměňovací návrhy a na to, abychom mohli hovořit eh, o dalších pozměňovacích návrzích a dalším znění textu. Děkuji. Nyní paní Sikurel za Renew. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já chci nejprve říci, že je mi velkým potěšením, že se tady eh, řeší tak důležitá otázka, a to díky tomuto návrhu doporučení. Eh, naši mladí lidé byli velmi silně postiženi krizí a my víme, že profesní vzdělávání je nezbytné proto, abychom omezili negativní dopady této krize a abychom mohli přijmout eh, efektivní strategii pro boj proti nezaměstnanosti v Evropě. Děkuji paní předsedkyně za to, že, že trváte na tom, jak by měla být spolu propojeny, propojená profesní vzdělávání a ekonomický trh a také je důležité stanovit eh, přesné parametry vzdělávání tak, aby mladí lidé i ti méně mladí, eh, kteří toho využijí, mohli nalézt práci. Také pro mě důležité ehm, vytváření těch eh, center odborné přípravy. Myslím, že to by opravdu mohli mít, mohlo mít skutečnou evropskou dimenzi a zdá se mi také nezbytné, podporovat partnerské dohody mezi členskými státy a také by se mělo pracovat na vytváření skutečné koordino- koordinované strategie, která bude předjímat vývoj na pracovním trhu. V textu komise, a to správně, se zmiňuje také um, valorizační mobilita a podporování profesních cest, tak aby dlouhodobá mobilita se mohla stát pro učně skutečností, musíme odstranit brzdy, které už můj předchůdce Jean Artuy identifikoval. Často je to takové malé zrnko písku, které brání tomu, aby složitý mechanismus dobře fungoval. Já si myslím, že je také eh, důležité informovat a podporovat malé a střední podniky v tom, aby častěji využívali eh, tato profesní řešení, aby se obraceli na centra eh, odborné přípravy a také před eh, začátkem mobility je důležité určité vzdělání a informace. Potom eh, právní aspekty, například eh, pracovně právní ochrana a tak dále a problémy, které zde existují, to není nepřekonatelné. My máme historické zkušenosti s tím, co by se, máme historické zkušenosti a mohli bychom tak, jak máme evropský status studenta, mohli vytvořit také evropský status učně. Myslím si, že by to mladým lidem navrhlo možnost, nebo nabídlo možnost měřit a pochopit to, co je pro ně Evropa připravena udělat. Děkuji. Madam, děkuji. Paní Sikorel a nyní paní Lisy, která je připojena na dálku. Prosím, dvě minuty. Mrs. Lizzy, eccoci. Vi vedete? Eccoci, jako zkuzáte? Vidíte mne? Omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny zdravím a děkuji také za práci, kterou jste odvedla na eh, tomto dokumentu, který se týká profesního vzdělávání. My sdílíme některé body eh, obsažené v tomto dokumentu, ale některé části u nás vyvolávají jisté otazníky. Zvláště jde o vztah mezi malými a středními podniky a těmi, kdo ehm, procházejí profesním vzděláváním. Dnes dopoledne jsme eh, s panem komisařem Thierrym Bretonem na ITERE hovořili o eh, digitální oblasti, o tom, že je důležité, aby pracovníci získávali nové digitální schopnosti a že je důležité zaměřit se na tuto oblast. Tato problematika um, profesního vzdělávání nikdy nebyla dána do souladu um, sektoru mikropodniků a malých a středních podniků, což ve Itálii zajišťuje 65 veškeré zaměstnanosti a je to vlastně velká část celého ekonomického spektra. To si myslím, by měla být priorita Evropské unie. Měli bychom se zaměřit na profesní vzdělávání a na vzdělávací politiky. Jde o to, že bychom měli zjednodušit eh, přístupy k evropským fondům, měli bychom také snížit byrokratickou zátěž a zvláště bychom měli eh, z hlediska udržitelnosti posoudit, zda tito konkrétní ekonomičtí aktéři eh, nebo jaký dopad mají na mm, nové evropské předpisy. V takovémto kontextu se musíme podívat na ty uh, cíle, které byly stanoveny do roku 2025. Tam uh, totiž chybí zohlednění některých aspektů. Nemáme, dostat, nemáme dostatek uh, prostředků na to vyna, uh, vyhrazených, navíc přišla krize, která to celé zkomplikovala. A je důležité, aby profesní vzdělávání bylo do budoucna um, předmětem takového silnějšího systému, který bude schopen reagovat také na eh, krizi. Bude, bude schopen reagovat na nutnost digitalizace, na rychlé změny a také musíme zajistit větší investice na ehm, školení a vzdělávání školitelů. Domníváme se tedy, že bychom měli zlepšit efektivnost tohoto nástroje a také je důležité vyčlenit vyšší prostředky, vyšší a eh, více peněz. Mladí lidé, ehm, tedy uční, jsou často první, ehm, propuštění mezi prvními a eh, často také pracují v rámci šedé ekonomiky, tedy nelegálně. V rámci záruky pro mladé si myslím, že bychom měli také ehm, žádat, nebo když eh, chceme, aby podniky více produkovaly, tak to znamená také, že by měli eh, více přijímat, nabírat mladé lidi. Děkuji. Match. Ano, děkuji. A Teď bych chtěla ukončit hlasování. No a pokračujeme. Další spoluspravodajkou je paní Kim z Parentak. Slyšíme se? Ano, děkuji, vážené kolegyně, kolegové. Vítám tento e, otázku k ústnímu zodpovězení i tento návrh doporučení. Myslím si, že se týká těch nejdůležitějších věcí. Návrh doporučení rady přichází ve vhodnou chvíli, je zde snaha modernizovat eh, eh, odborné vzdělávání a přípravu. Už se o tom hovoří celé roky, takže skutečně zapotřebí už s tím pohnout. Eh, teď vidíme, ehm, že COVID má také dopad i na mm, zaměstnanost mladých lidí. Vzrostla o 2% nezaměstnanost mladých lidí. Chtěla bych zdůraznit, proč je důležité posílit odborné vzdělávání a přípravu. Je to důležité, abychom také dosáhli klimatické neutrality a abychom dosáhli ekologických eh, cílů Evropské unie. Sice se o tom hovoří v doporučení rady, ale ještě to zatím chybí v našem textu. Musíme, pokud chceme dosáhnout klimaticky neutrální Evropy, potřebujeme, aby všichni lidé byli vybaveni příslušnými dovednostmi. Eh, týká se to třeba stavebních eh, dělníků, stavebníků, kteří musí znát udržitelné materiály. Um, naše eh, vzdělávací systémy jsou zatím příliš takové ehm, vlastně generali, generalizované, nejsou příliš personalizované. Mladí lidé se teď učí spolupracovat, Mm, jsou zde různé digitální způsoby vzdělávání, různé tutoriály. Měli bychom také ehm, vyhodnocovat i to, co se naučíme mimo školu. Nakonec bych ještě chtěla říci, že předložím některé pozměňovací návrhy, které chtějí posílit některé aspekty a těším se na další spolupráci. Děkuji. Nyní za EKR paní Zalevská. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, děkuji kolegyně, milí kolegové. Já se domnívám, že si všichni uvědomujeme, že COVID-19 změnil náš život, ekonomiku, ale i také i vzdělávání, školství. Takže potřebujeme předefinovat eh, svůj přístup. Co se týče odborného vzdělávání a přípravy, tak zde se musíme zaměřit, jak to bude v budoucnu. V budoucnu bude 40 nových eh, povolání, o kterých zatím vlastně ještě vůbec nevíme, nedokážeme to před, předvídat. Ale zcela určitě víme, že budeme potřebovat digitální dovednosti. Potřebujeme různé simulátory, které umožní mladým lidem aby se připravili na své budoucí povolání. Také potřebujeme speciální učebnice, nové manuály. Pak jsou zde určitá e, povolání, tam vlastně se třeba ani nevyplatí tisknout speciální učebnice, takže tam právě bude spíše to virtuální vzdělávání. E, to, pot, máme celou řadu otázek, celou řadu návrhů, potřebujeme ale také přiměřený rozpočet. A potřebujeme třeba širokopásmové připojení v každé škole. Potřebujeme, aby studenti byli vybaveni počítači nebo iPady, jinak eh, se nedostaneme dopředu. Potřebujeme takový, takovou dvojkolejnost, eh, spolupráci mezi školou a mezi zaměstnavateli. Potřebujeme dát více pravomocí školám, ale i zaměstnavatelům. Mm, někdy je to tak, že také ve školách třeba e, neučí kvalifikovaný, pardon, aprobovaný učitel, takže můžeme třeba někdy přizvat i lidi z praxe. Je to zásadní, abychom propojili školu s praxí. Také je důležité pro mladé lidi, aby mohli získat nějakou kvalifikaci navíc, odborné vzdělávání by nemělo znamenat, že nemůžete studovat ještě dál, že nemůžete jít třeba na univerzitu. Pak je zde uh, informální vzdělávání. Tady bych tady chtěla trošku varovat. Kvalita informálního a neformálního vzdělávání je většinou spíše podprůměrná, takže já bych raději ty prostředky eh, nasměrovala třeba na malé a střední podniky, než na podporu informálního a neformálního vzdělávání. Pak je zde také to celoživotní učení, to je rovněž velmi důležité. Firmy by měly spolupracovat se studenty a s učiteli. Děkuji. Děkuji. A další stínovou zpravodajkou by měl být někdo z Ague, ale nemáme nikoho, je to tak? Čili teď dám slovo zástupkyni Evropské komise, je to eh, ředitelka generálního ředitelství EMPL, paní Gelen, máte slovo, čtyři minuty, prosím. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, nejprve bych vám chtěla všem poděkovat za tuto iniciativu, za tuto otázku, která se týká navrhu doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě. Musím říct, že vítáme toto usnesení, tento krok, jak říkáte velice správně, odborné vzdělávání a přípravy připravuje mladé lidi na eh, jejich povolání nebo na úspěšnou kariéru. Také chci říct, že se to netýká pouze mladých lidí, může se to týkat i dospělých, třeba v rámci různých rekvalifikací nebo v rámci dalšího vzdělávání během jejich života či jejich původního povolání. Také sdílím váš názor, že pandemie covidu měla velmi, velmi silný dopad na systémy vzdělávání a školství. Mnoho učňů třeba nemohlo pokračovat kvůli různým těm uzávěrám a také mnoho eh, firem mělo problémy třeba pomáhat školám nebo podporovat eh, školy v, když dochází k ekonomickému poklesu. Měli bychom však také brát v úvahu to, že jsou zde nové příležitosti, můžeme zrychlit přijímání různých změn. Pokud jsem slyšela jsem zde třeba, že chcete, abychom měli vysoce kvalitní odborné vzdělávání a přípravu, chcete, aby došlo k digitálnímu a ekologickému přechodu, chcete, aby um, zde byla taková dobrá odolnost celého toho systému vzdělávání i vůči všem změnám, které přinese budoucnost. Celá řada komentářů, které zazněla, které zazněly, se týkaly klíčových prvků toho doporučení. To znamená o tom, že zapotřebí modernizovat systémy odborného vzdělávání a přípravy tak, aby odborné vzdělávání a příprava mohly podpořit ekologický a digitální přechod. Odborné vzdělávání a příprava musí být pružnější, musí rychle reagovat na potřeby trhu a že odborné vzdělávání a příprava není určené pouze mladým studentům, ale i dospělým. E, souvisí to také i s pak ještě jste se vyjadřovali k učňovskému školství, tam také zaznělo několik připomínek. Dovolte mi říci, že my máme k dispozici eh, učňovské školství, usilujeme o kvalitu učňovského školství. Existuje zde také Evropský rámec pro kvalitní učňovské školství a tento rámec byl schválen v roce 2018. Pak zde máme také i iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých, což také má podpořit i učňovské studijní programy. Další potřebou je zlepšit eh, flexibilitu odborného vzdělávání a přípravy. Měli bychom podpořit modulární metody, využití neformálních informálních systémů vzdělávání. Také bychom se možná měli mm, posunout eh, z toho systému, že máme tedy primární, sekundární a terciární vzdělávání. Měli bychom měli tento princip. A nakonec ještě chceme eh, zlepšit zjišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy a třídit ta centra excelence pro odborné vzdělávání a přípravu. Jak víte, tak eh, také stanovujeme různé cíle. Myslíme si, že je důležité nastolit si cíle. Myšlenkou je posílit odborné vzdělávání a přípravu, zlepšit jeho atraktivitu, chceme využít program Next Generation EU i další víceletý finanční rámec, abychom mohli investovat do eh, odborného vzdělávání a přípravy. Systém odborného vzdělávání a přípravy musí být odolný vůči změnám, které přinese budoucnost a musí být dobrý pro pracovníky, studenty i pro naše ekonomiku. Děkuji, říká předsedkyně. Já tedy eh, bych to jenom s dovolením uzavřela. Děkuji vám všem za vaše komentáře, děkuji všem stínovým zpravodajům. Pandemie COVID-19 nám ukázala, že potřebujeme, aby systémy odborného vzdělávání a přípravy byly flexibilnější, je, že třeba je modernizovat. S tím naprosto souhlasím. Potřebujeme silnou spolupráci mezi studenty a mezi Eh, firmami, potřebujeme ty, ty duální systémy, potřebujeme také otevřené pracovní trhy, potřebujeme všechny ty systémy propojit. Souvisí to také i s vysokými počty nezaměstnaných mladých v Evropské unii. Naše školy propustí ze svých bran mladé lidi, kteří pak nejsou schopni uplatnit se na pracovním trhu. Eh, domnívám se, že tedy eh, toto doporučení je velice efektivní, může také pomoci i pracovnímu trhu a může zlepšit i zranitelným skupinám lidí a lidem, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. Pro všechny zranitelné skupiny které třeba dosud také byly vyloučeni z pracovního trhu, může toto doporučení pomoci. Těším se na další práci, těším se na všechny vaše komentáře a pozměňovací návrhy. A ještě mi dovolte připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. října um, 6 hodin. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, kterým je zřízení facility na podporu oživení a odolnosti. Budeme projednávat pozměňovací návrhy. Spravodajem je pan Pislaro, kterému tímto dávám slovo na pět minut. Eh, hello, eh, thank you very much. Zdravím a velice děkuji paní předsedkyni za příležitost představit to projednání pozměňovacích návrhů, zřízení facility na podporu oživení a odolnosti. Na začátek bych chtěl říci, že skutečně rád slyším tu vysokou kvalitu těch debat, pokud jde o ty iniciativy. Od předložení návrhu z zprávy bylo předloženo celkově 261 pozměňovacích návrhů, což byl dobrý začátek projednání. Týkalo se to článku na základě 57, jde o článek 3, 14, odstavec 2 a článek 15, odstavec 3b. Ty pozměňovací návrhy uvedly ustanovení, která má rozšířit působnost souviselo to s výborem Bač, řešilo se řešení nerovnosti, obzvláště genderové nerovnosti a šlo také o zvýšený sociální dialog. Bylo tam také pozměňovací návrhy, pokud jde o klimatické cíle 2050, Evropský pilíř sociálních práv, Pařížská dohoda, to byla jedna linie, potom ustanovení, kde byly eh, doplněny seznamy způsobilých opatření, potom několik pozměňovacích návrhů, pokud jde o ta hodnotící kritéria, pokud jde o ty nedostatky v hodnotách podle článku 2 smlouvy, občanská společnost, místní samozpráva a také body které by měly být zahrnuty do těch plánů připravovaných členskými státy, jako je míra konzultace se sociálními partnery a místními orgány a dosahování klimatické neutrality do roku 2050 a tak dále. Ty pozměňovací návrhy se také dotkly těch důležitých bodů, jako je makroekonomická kondicionalita, evropský semestr, monitorování implementace, této facility a velice důležité je také zvýšená role parlamentu v monitorování toho programu, koncept zprávy a koncept aktů přenesené pravomoci. Celkově jsme vypracovali 35 kompromisů. V pondělí bude poslední zasedání stínových zpravodajů a tam dokončíme poslední změny a připravíme se na hlasování. Chtěl bych skutečně poděkovat všem stínovým zpravodajům, asistentům, poradcům a také sekretariátu za jeho práci, obzvláště vzhledem k velmi krátkému termínu. Takže tolik tedy schrnutí a těším se na dokončení tohoto tématu, tohoto dokumentu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní začneme s rozpravou mezi stínovými zpravodají. Každý z vás bude mít maximálně dva minuty. Začneme EPP. Pan Fernandez je nahrazen paní Volš, takže prosím. Mnohokrát děkuji. Pan Fernandez tady dnes není, takže já za něho řeknu několik slov, které mi připravil těm kompromisním návrhům. Pan Fernandez děkuje panu zpravodaji a spolu zpravodajům stínovým z jiných skupin za spolupráci. Ten projednávaný text je jak politický, tak technický výsledek řady pozměňovacích návrhů. Je to tedy 50-stránkový dokument, k němuž budou ještě doplněny další pozměňovací návrhy. Za EPP by se zpravodaj měl snažit o zjednodušení skupina EPP nahrzu, navrhuje několik změn kompromisních návrhů obzvláště pokud jde o stažení pozměňovacích návrhů, které se týkají pouze environmentálně a ekonomických záležitostí, například eh, pokud jde o klimatické cíle to nepřinese žádnou přidanou hodnotu tomuto stanovisku a udělá ho to jenom složitější a více kontroverzní politicky. Totež se týká o sociální, ukazat, sociální ukazatele, ukazatele sociálního pokroku, genderové a tak dále. O těch je třeba ještě diskutovat, ale ten text takto není přijatelný. Dále je třeba ještě tedy dospět k pokroku na uh, zasedání stínových zpravodajů a mnohokrát děkuji za pana Fernandese. Budeme pokračovat s stínovou zpravodajkou za SAD. Paní Dobrev, máte dvě minuty. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych chtěla využít této příležitosti, abych ještě jednou poděkovala panu zpravodaji a dalším stínovým zpravodajům. Skutečně to bude obtížná práce a je to skutečně téma, kde jsou mezi námi politické rozpory, které je třeba překonat ale pro skupinu SAD a obzvláště pro mě je velice důležité, aby ten plán na oživení a odolnost nebyl o zlepšení nějakých čísel ve výročních zprávách po krizi. Je to o tom, jak říkala Ursula von der Leyen a chtěla bych všem připomenout její slova, že to musí být ekonomika, která pracuje pro lidi, která funguje pro lidi, takže jde o lidi. A v tomto plánu bychom skutečně měli věnovat sekci sociálnímu pokroku. A chtěla bych připomenout nám všem, že v 21. století jsou sociální výdaje investicemi. Jsou to investice do lidských zdrojů a investice do budoucnosti. Stejně jako když říkáme, že zelené výdaje jsou také investice do naší společné budoucnosti. Takže bychom se na ně určitě neměli dívat jako na něco negativního, co není důležité v plánu obnovy. Takže proto bychom chtěli, aby 30% bylo v tom plánu věnováno na sociální otázky, tak jak máme těch 37% na zelené výdaje. A stejný, ze stejného důvodu bychom byli proti té makroekonomické kondicionalitě obzvláště protože jde o několik nadcházejících let a my víme, že pro většinu zemí nebude možné to v nadcházejících letech udržet a mít naprosto vyvážený deficit rozpočtu. A většina vlád v Evropě si uvědomila toto a jednají v souladu s tím. A jeden z posledních bodů, který je pro mě velice důležitý, je, aby tyto plány na podporu oživení a odolnosti měly být konzultovány se sociálními partnery stejným způsobem, jak to očekáváme u jiných programů EU. Autonomie sociálních partnerů, pokud jde o jednání e, úprav a regulací na pracovním trhu, mest a dalších záležitostí, to by mělo být zajištěno. A dále je velice důležité, stejně jak jsme zdůrazňovali i v politice soudržnosti, že pokud členský stát nevyvíjí potřebné úsilí na dosahování cílů, nebo v případě, že kvůli nedostatkům v oblasti právního státu dojde k přerušení prostředků, tak by měl existovat jiný způsob, jak místní samozprávy mohou využívat tyto programy, protože evropské prostředky jsou pro lidi, pro občany členských států a ne pro vlády. Mnohokrát děkuji. Děkuji, budeme pokračovat panem Ryland, stínovým zpravodajem za ID, prosím. Ano, paní předsedkyně, vážení kolegové, uh, smyslem tohoto je, abychom investovali do naší budoucnosti a vyšli silnější z krize, ale dochází právě k opaku. Obzvláště se to ukazuje na tom, že ty země, které jsou obzvláště dotčeny, jako je například Francie a Itálie, která je také velice postižena, ty z toho budou mít mnohem menší prospěch než například Polsko. Proč to tak je? Protože tady nejde o následky korony, ale čistě o ideologické prosazování zelené dohody. Jde tady o to, o vystoupení z uhlí a o nic jiného, vůbec to nějak nesouvisí s koronou. Uh, Eh, postupujeme velice nesociálně, protože v první řadě vytváříme dluhy, které budou muset někdy naše děti splatit. Zakládá se dluhová unie. Takže mně to vše přijde nepřijatelné. A trpět budou opět Němci. 27% tohoto fondu platí Němci. Německo bude stát v nadcházejících letech tento fond 130 miliard eur v nadcházejících letech čistého. Němci musí pracovat 6 měsíců a 7 dní, aby zaplatili eh, své odvody. A když se zavedou nové odvody, například daň na CO2, tak budeme muset pracovat ještě další tři měsíce na odvody a daně. A budeme pracovat ještě další dva a půl měsíce pro vás. To je nesociální. A my toto tedy zásadně odmítáme. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Ždanoka za paní eh, Peter Hansel za zelené. Děkuji. Paní Petr Hansen dnes nemohla přijít, ani se nemohla připojit vzdáleně, takže její text. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Pislarovi za tuto práci. Již proběhly dobrá jednání a nemáme pochybnosti, že musíme vás důležitou práci na změně tohoto textu. Pro nás je nejdůležitější zapracovat závazky k co nejdřívější uhlíkové neutralitě. To znamená, že v tomto fondu musí být jasný a závazný cíl na vy, vyčlenění klimaticky souvisejících výdajů. A musíme respektovat princip žádné škody, do no harm. Musíme také zajistit, aby ty prostředky byly využívány moudře. To také znamená, že musí proběhnout plný demokratický přeskum a musí být respektovány naše hodnoty a právní stát. Neměli bychom podporovat členské státy, které ne žijí podle našich demokratických hodnot. Těšíme se na další spolupráci. Děkuji oběma. A nyní budeme pokračovat paní Rafalskou za EKR. Prosím, dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Někdo zmínil politické rozdíly, rozpory a jsou zde určité politické neschody mezi námi a našimi kolegy a kvůli nim je tento text pro nás nepřijatelný. Nemůžeme přijmout ustanovení ohledně právního státu. Několik kolegů na to poukázalo. My nesouhlasíme s tím, aby financování bylo pozastaveno. Uh, a přesunuto někam jinam nebo distribuováno prostřednictvím místních samozpráv nebo nevládních organizací. Takové řešení nemůžeme akceptovat. Je to naše červená linie. Dále nemůžeme akceptovat rozdělení financování do šesti oblastí, protože to nám svazuje ruce. Pokud jde o veškeré alokace na zelený program se 37%, potom Evropský pilíř sociálních práv 30% a tak dále. To nemůžeme akceptovat eh, tento systém alokací. Bylo řečeno, že reformy musí být podmíněny splněním doporučení a závazků, včetně závazků zavedení eura. My jsme proti tomu, protože tato podmínka je překážkou. Rádi bychom schválili ty ostatní návrhy, pokud by tam nebyly tyto problematické změny. Ale investice mimo eurozonu a tato ustanovení, ty jsou dobré. Mnohokrát děkuji a nemáme tady za GUE stínového zpravodaje, takže teď dáme slovo Evropské komisi na čtyři minuty a bude to paní Lordereš z Ekfinu. Prosím. Děkuji. Vážení poslanci, uh, Paní předsedkyně, děkuji za slovo, že můžeme stručně přispět k této diskuzi, takže bychom chtěli stručně zareagovat na ty body změny. Omlouvám se, paní Dreš, ale nevidíme vás. Omlouvám se, jenom já vás nevidím, omlouvám se. Dívala jsem se na obrazovku. Uh, ano, takže my bychom chtěli zareagovat na ty body zmíněné v té diskuzi a také na pozměňovací návrhy, které jsme si přečetli se zájmem. Takže v první řadě děkuji zpravodajům za návrh stanoviska a členům tohoto výboru za pozměňovací návrhy, které ukazují celkovou podporu pro tuto facilitu. Už jsme se vyjadřovali v té předchozí diskuze na základě vašeho laskavého pozvání, tak nebudeme opakovat eh, to, co jsme již říkali. Uh, Chtěli bychom jenom říci, že bychom nechtěli dávat do toho textu toho návrhu ty vylučovací seznamy, aby tam byl ponechán manévrovací prostor. A nyní bych se chtěla vyjádřit k několika dalším bodům. Pokud jde o semestr, tam bychom také vyzývali k neomezování těch CSR jsou tam CSR, jak víte, ty se velice zaměřují na pandemii a její dopad. To by tedy omezilo tu facilitu jenom na jeden z cílů, to znamená pouze na řešení těch ekonomických a sociálních dopadů krize. Ale jak víte, ty cíle jsou širší a e, je tam také snaha o podporu zelené a digitální transformace a podporu odolnosti hospodářské a sociální. A pokud jde o semestr, tak bychom vyzývali k tomu, aby tam nebyly zahrnovány ty národní reformní programy. Tyto dokumenty jsou vytvářeny členskými státy a proto nemohou být základem hodnotících kritérií ze strany komise, pokud jde o finanční implikace. Pokud jde o ty cíle, které byly zmíněny, tam jsou ty návrhy na 50 a sociální cíle 30 My sympatizujeme s těmito ambicemi, ale Vyzvali bychom k opatrnosti, k vytváření nějakých dalších cílů, kde by nebyl manévrovací prostor pro členské státy. Musíme respektovat specifika jednotlivých zemí. To tam musí tedy zůstat. Pokud jde o napojení na ostatní iniciativy, jako je Invest EU, tam bychom chtěli varovat před doplňováním zbytečných podrobností. Ty ostatní nástroje se velice liší a má se to navzájem doplňovat. Může být obtížné je navzájem efektivně kombinovat kvůli těm oddíl, odlišným praktickým zaměřením. Eh, zřejmě nebude potřeba nějak dále změnit legislativu kvůli tomu. Další bod je zapojení sociálních partnerů a místních orgánů a občanské společnosti. My bereme na vědomí ten eh, důraz na jejich zapojení a souhlasíme, že ta vlastnická odpovědnost tady bude zásadní pro tu implementaci toho plánu a to zapojení je v tomto ohledu důležité. Ale Přestože nemůžeme zasahovat do vnitrostátních procesů, můžeme vyzvat členské státy, aby prováděly takové konzultace, ale to nevyžaduje nutně změny legislativy. Proto vyzýváme členské státy, aby toto prováděli, eh, to vyzvali jsme v těch eh, pokynech, které byly zveřejněny 17. září. To je ten správný kanál, jak takto vyzvat. Děkuji. Děkuji. Nyní vracím slovo panu zpravodaji. Pane Pislaru, máte dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat kolegům stínovým zpravodajům a kolegyni z komise. Toto není jednoduchý dokument, takže to je ten výchozí bod. Představuje to řadu výzev a každá z politických skupin by tam chtěla nějak nechat svůj otisk a podpořit si tam své vlastní politické priority. Uh, Já se v pondělí ještě budu snažit a, dou, a doufejme, že získáme velkou většinu. Chtěl bych se ještě podívat na to, co jsme přijali v minulosti v tomto výboru a v tomto parlamentu. A pokud uvidíme, že máme usnesení celého parlamentu s velkým koncenzem, pokud jde o důležitost právního státu, tak Pravděpodobně se budeme snažit podívat na to, jak eh, to můžeme do toho textu nějak zapracovat. Pokud jasně uvidíme, že evropský semestr je skutečně základem pro práci na RRF, tak by tam určitě mělo dojít k vyvážení flexibility, aby eh, CSR nebyla jediná kritéria, ale i některé jiné body semestru, ale je důležité pochopit, že nemůžeme úplně ignorovat semestr. Takže jsou zde otázky, které jsou složité a já jsem se dnes velice pečlivě věnoval těm kompromisům a diskuzím ve všech jin, jiných výborech, které měly stanoviska a také jsem se věnoval diskuzím v Ekonu a v Bač. A chtěl bych dát každému příležitost, eh, aby měli nějaký svůj otisk na tomto dokumentu a zároveň, abychom našli společný jmenovatel. Hledáme kompromis, kde všichni budeme přispívat k lepšímu textu pro RRF. A to znamená, lepší balíček na podporu uživení pro občany. Takže já jsem v tomto optimistický, budou tam obtížné diskuze, ale já jsem přesvědčen, že máme velmi dobrý tým zpravodajů a díky spolupráci najdeme nějakou cestu vpřed. Takže se těším na ty diskuze v pondělí a děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní se přesouváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání pozměňovacích návrhů pokud jde o přístup k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny. Spravodajkou je paní Kim van Sparn, tak za zelené. Nyní bych jí chtěla dát čtyři minuty na poznámky spravodajky. Prosím. Thank you. Um... Děkuji. Milí kolegové, vážení stínoví zpravodavé. já jsem uh, předložila návrh eh, zprávy, takže teď eh, Teď ve svém úvodu se budu snažit hovořit stručně, abychom měli více času na výměnu názoru. Bylo předloženo 362 pozměňovacích návrhů, které se týkaly eh, dostupného bydlení. A já bych chtěla říci, že jsme všichni přesvědčeni o tom, že bydlení je jedno ze základních práv a eh, je to také způsob, jak vyřešit krizi s bydlením. Všichni občané eh, ve městech i na vesnicích mají toto právo. Možná, že Existují rozdíly eh, v názorech na to, jak stanoveného cíle dosáhnout, ale já se domnívám, že návrhy, pozměňovací návrhy, které jsme dostali, budou eh, kvalitním základem pro další spolupráci a že se nám podaří nalézt eh, konkrétní řešení pro to, aby všichni měli zaručeno decentní, důstojné bydlení. Tato potřeba nebyla nikdy důležitější, než je nyní. Krize v oblasti bydlení už existovala a ta se pravděpodobně bude ještě zhoršovat z, z důvodu um, sociálních aspektů negativních, které měla krize. Jedno konkrétní téma, kterého bych se chtěla dotknout, eh, je, to jsou cíle do roku 2030. Buďme ambiciozní a navrhněme komisi i členským státům jednotnou eh, robustní strategii. Komise už sice ukázala určité ambice, ale my jako parlament si myslím, bychom měli být tou hlavní silou, která bude tlačit na to, abychom zajistili sociální Evropu a toto by se také mělo zobrazit v akčním plánu v rámci pilíře sociálních práv. E, příští čtvrtek začne e, práce na technických aspektech, pracujeme už na těch předložených pozměňovacích návrzích a na vašich příspěvcích a na základě toho se budeme snažit vytvořit co nejrobustnější zprávu. Chci říci, e, že 26. října proběhne setkání stínových zpravodajů, já se na ní velice těším a jsem zvědavá, co k tomu budete mít. Děkuji. Děkuji. Teď se vyjádří stínové, stínoví zpravodajové, každý z nich bude mít dvě minuty. Jako první pan Mandl z EPP bude hovořit eh, on, po internetu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní Fansparenták za úvod k této problematice a také děkuji za způsob, eh, jakým vedete tuto práci. Myslím si, že je to skvělý způsob eh, práce. My jsme se této otázce už společně věnovali, jednali jsme o ní a pokud jsem to správně pochopil, paní Fans Parenták je velice otevřená nejenom eh, různým názorům, ale takovým širším názorům. To je můj přístup, o to jsem se eh, s vámi chtěl podělit. Já se omlouvám, paní předsedkyně, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale vidíme vás opravdu velice špatně, protože stojíte za oknem, respektive před oknem, a to je pro tlumočníky velice negativní. Pokusíme se to vyřešit. It's maybe better now, huh? Je to teď lepší? Trochu lepší? Nebo možná takto? Dobře. Dobře, děkuji vám a omlouvám se ještě jednou, že jsem vás přerušila. Ano, takže děkuji, začnu znova. Eh, spolehám na to, paní předsedkyně, že teď, můj, eh, teď mi začínají znovu běžet ty dvě minuty. Takže děkuji paní předsedkyni, děkuji Pardon, děkuji paní zpravodajce a děkuji také za to, že parlamentu ukazujete skvělý způsob, jak pracovat. My jsme už na začátku eh, práce na této otázce spolu hovořili a já chci paní Fans Parentak poděkovat. Děkuji vám za otevřenost, eh, za to, že jste otevřená nejen různým názorům, ale takovým širším názorům. O to jsem se Eh, chtěl podělit. Samozřejmě tady čelíme problému chudoby, což souvisí s krizi s bydlením. Je to také úzce navázáno na nezaměstnanost. To také bohužel eh, se stává stále důležitějším problémem v celé Evropě. A jedna z věcí, které mě dělá velké starosti a měla by nám dělat eh, starosti všem, to je fakt, že v době pandemie dochází k ekonomickému zpomalení a my musíme zase řešit nezaměstnanost a nové typy chudoby. Sociální bydlení by tam mohlo být řešením, ale sociální bydlení, alespoň v mé zemi a také v dalších zemích, je to velice důležitý eh, impuls k tomu, nebo důležitá možnost, jak mladým lidem i dalším zajistit eh, dobrý začátek i mladým rodinám. Je důležité jim dát tuto možnost, dát jim k dispozici bydlení, vhodné bydlení a na základě toho jim umožnit eh, nějak začít. To je právě tedy úloha um, sociálního bydlení. Nejde jenom o to, nebo um, ne každý zdědí bydlení a je důležité, aby mladé rodiny dostaly také to možnost aby eh, se sociální bydlení eh, poskytovalo z veřejného odvětví. Jak už říkala paní van týká se to jak měst, tak vesnic. Města i vesnice jsou postiženy eh, touto problematikou. Chudoba se ukazuje, nebo chudoba se šíří eh, stále více ve městech, ale ehm, na stejný problém naráží i mladé rodiny. Eh, na vesnicích, takže je to obecný problém. A celé toto vyjádření bych chtěla ještě jednou zakončit tím, že poděkuji paní zpravodajce za to, že je tak otevřená a já už jsem zaslal několik pozměvacích návrhů a těším se na diskuzi o nich tedy na výboru a potom i mezi jednotlivými zasedáními výboru, tak abychom nakonec, jak říkala paní zpravodajka, vytvořili silnou, robustní zprávu, která nabídne konkrétní řešení. To by mi udělalo radost. Děkuji. Děkuji. Nyní bude hovořit paní Ferrandis, stínová zpravodajka za SD, zase dvě minuty. Ano, děkuji, budu hovořit španělsky. Já bych chtěla nejprve poděkovat eh, paní zpravodajce za odvedenou práci a konkrétně děkuji také za způsob, jakým jste se spojila s různými eh, stínovými zpravodaji a také za to, jak jste zohlednila jednotlivé návrhy. Je pravda, že k tomuto dokumentu máme velký počet pozměňovacích návrhů, ale pokud je o nás, o SD, my jsme chtěli zdůraznit několik věcí, které už jsou ve zprávě obsaženy. Ta zpráva je totiž založena a je v souladu s našimi prioritami. Jde totiž o to, že bydlení také chápeme jako základní právo. My jsme se k tomu eh, vyjadřovali ze dvou ohledů. Jednak jde o řízení, to znamená, že poskytnutí dostupného a eh, důstojného bydlení to je sdílená odpovědnost. A pak o sociálním eh, pokroku to by mělo být také součástí nebo by, v paktu by to mělo být uh, zahleněno, začleněno. Důležité je zjistit, jak se bude pilíř sociálních práv uh, provádět v kontextu jednotlivých členských států. Také je důležité zjistit, na co budou uh, zacíleny jednotlivé investice. Některé by měly cílit konkrétně na sociální bydlení. V budoucnu to bude velmi důležité, abychom ochránili jedince a jejich životní úroveň. Potom pakt o sociální pokroku by také měl obsahovat sociální a ekologické cíle, Měli, mělo by to být stejně tak právně závazné jako fiskální konsolidace a finanční stabilita. To bylo naše východisko, protože pouze pokud provedeme opravdu závažnou reformu vládního rámce, tak budeme schopni dosáhnout eh, konkrétních cílů. Také jsme ehm, stanovili několik konkrétních cílů, včetně výrazné navýšení eh, počtu sociálních bytů Říkali jsme, že bychom se měli více zaměřovat na sociální bydlení a, a to by se mělo týkat nejenom těch nejzranitelnějších skupin a cílit na ně, ale mělo by to být obecnější. Měli bychom obecně řešit problém nedostatku bytu nebo bydlení. Měli bychom to začlenit do oběhového hospodářství a zohlednit ty zvláště zranitelné skupiny. Toto je velice významná výzva, která před námi stojí a tím se dostávám eh, ke svému úvodnímu vyjádření. Chtěla jsem říci, že nic z toho by nebylo možné, pokud bychom neměli k dispozici ten rámec řízení. Za SD tedy chci říci, že jsme eh, ochotní pracovat s ostatními politickými frakcemi a chceme společně řešit tento problém nedostatečného bydlení, který se týká více než poloviny populace. Zatím eh, je tato otázka často předmětem spekulace a zároveň je to ale jedno ze základních práv. Děkuji. Děkuji paní Fernandez. Jako další bude hovořit paní eh, Jana Tom, stínová zpravodajka za Renew. Ano, děkuji paní předsedkyni, děkuji také paní zpravodajce. Toto eh, je opravdu důkaz skvělé spolupráce. O otázce jsme jednali už několikrát, jednak eh, tady v této instituci jinde a myslím si, že proběhlé diskuze byly velice užitečné. Tady chci říci, že by mělo být jasně definováno, co to znamená eh, bezdomovectví, co to je eh, důstojné bydlení a co znamená i vlastně slovo dostupné, protože pokud to nebude definováno, tak hrozí, že vytvoříme nějaký dokument, eh, který bude obsahovat sice skvělé, skvělá slova, ale žádná konkrétní řešení. Existují sice definice bezdomovectví, jedna z nich například uvádí, že bezdomovec je člověk, který není schopen se zaregistrovat na 6 měsíců v místě, kde bydlí. Není to vždycky eh, někdo, kdo spí na ulici. A my bychom tady měli být opravdu přesní, pokud chceme ten problém vyřešit. Nejenom vyslat ně, něco ob... vágního. Takže musíme definovat bezdomovectví, eh, důstojné bydlení. Existují různé definice například parlament eh, Velké Británie nějaké definice má, můžeme se na to podívat a snažit se popsat, co um, chápeme pod pojmem důstojné bydlení. Když se podíváme na vnitrostátní tradice, to už jsem říkala v rámci jedné, disk- v rámci jedné diskuze, ne všechny tradice nebo ne všechny postupy, eh, všechno bydlení je důstojné, ne všechno z nich je vítané nebo přijatelné v 21. století. Další věc, nepodporujeme regulaci eh, Airbnb na úrovni EU. Může to být problematické v nějakých městech, ale zároveň ehm, to může být i řešení pro mnohé lidi v menších městech nebo někde mm, na samotě. Já jsem byla překvapená, eh, když jsem zaznamenala velký počet pozměňovacích návrhů na téma minimální příjem. Já myslím, že tady jsme se trochu odchýlili od eh, cíle tohoto dokumentu. Možná bychom se na to měli znovu zaměřit a snažit se to nějak vyvážit, abychom nestratili ze zřetele to, co je v tomto dokumentu zásadní. Neměli bychom tady zapomínat na to, o co zde hlavně jde. Co dále? Já bych opravdu chtěla být ambiciozní a Ráda bych tam slyšela, že právo na bydlení je základní právo. Ale i v Evropské listině základních práv je uvedeno pouze právo na pomoc při eh, hledání bydlení. A pokud by se nám to podařilo, podařilo takto naformulovat, tak by to byla velká věc. Snažíme se tedy být ambiciozní, ale zároveň musíme eh, usilovat o to, aby naše ambice potom k něčemu vedly. A já se budu těšit na spolupráci na tomto dokumentu s vámi. Děkuji. Děkuji. Dále pan Rail za ID. Ano, děkuji. Tady jde o boj s, bezdymu, s bezdomovectvím. To jsou velice důležité cíle. A přesto mě něco překvapilo. Snažíme se bojovat. Vy jste z, Niz- z Nizozemska, tam jsou velice flexibilní stavební předpisy a to je dobře. Uh, ale v první řadě tady jde o víc pravidel a více pravidel při stavění známe z Německa velice dobře. Máme například nařízení o úsporách energie, máme k tomu zákon a máme zákon o obnovitelných energiích a to vše vede k tomu, že eh, stavení, že eh, výstavba je dnes velice nákladná, jedna třetina Eh, nákladů jde pouze na to, tyto předpisy. Ta opatření musí být smysluplná. Například tam je otázka izolace, potom je potřeba zase velice větrat, takže ne všechno je úplně smysluplné. Uh, v Německu máme velké množství škol, kde nemůžeme otevřít okna. To se ukázalo teď eh, v době korony. Takže je to všechno způsobeno všemi těmito nařízeními. My musíme docílit toho, aby výstavba byla nákladově efektivnější. Například ve Spojených státech se staví velice levně. Uh, a potom ještě velice konkrétní otázka. Německo je země, kde lidé vlastní nejméně nemovitostí v celé Evropě. Jsme nejhorší. A řeší se, jak je možné to zlepšit. Takže nyní konkrétní otázka na paní zpravodajku. Jakou máte představu, jak by bylo možné zlepšit i tu kvótu, ten podíl nemovitostí i v Německu? Děkuji. E Děkuji a nyní za EKR. Stínová zpravodajka, paní Šidlo je to. Je to tak? Prosím. Ano. Já jsem chtěla nejprve uvést, že bydlení spadá do kompetence členských států. Tato zpráva je tedy podle mne vhodnou příležitostí k eh, návrhu určitých pokynů, ale zároveň to nestanovuje nové povinnosti mm, pro Evropskou komisi. Domnívám se, že členské státy by měly zvláště prostudovat ehm, stávající problémy v oblasti bydlení a měly by se snažit přizpůsobit ehm, existující domy potřebám starších lidí, handicapovaných lidí a také by se mělo bydlení modernizovat z hlediska eh, energetické účinnosti. Dále bych vás chtěla upozornit na to, že trh s bydlením by měl být také dostupný pro mladé lidi. Ty si často nemohou nájem dovolit, nebo si také nemohou dovolit eh, vzít hypotéku. V době krize covidu jsou investice do nových staveb eh, impulzem do ekonomiky, to bychom měli zohlednit a také bychom měli dát pozor, abychom pro tento, toto odvětví nevytvářeli novou zátěž. Nyní eh, stínová zpravodajka za GUE, paní uh, Chajby, měla by být připojená? Není? Můžeme se pokusit s ní spojit? Paní Kiaby, máte slovo na dvě minuty. Můžete si zapnout kameru. Okay, we have a very bad... Spojení velmi špatné, takže přejdeme k dalšímu řečníkovi, respektive řečnici paní Rondinelli. Dvě minuty, prosím. Dobře. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne všem. Slyšíte mne? Ano, slyšíme vás. Paní Rondinelli, zmáčkněte si znovu mikrofon, prosím. I'll open it for you. Už jste připojená? My vás vidíme, vidíte a slyšíte i vy nás, paní Rondinelli? Slyšíte nás? Můžete hovořit. Dobře, zkusíme tedy uh, pana Koše, prosím. Děkuji vám. Já jsem předložil uh, hodně pozměňovacích návrhů, konkrétně 20 k, to, k této zprávě a myslím si, že je důležité některé věci upřesnit. Konkrétně jde o to, že právo na bydlení eh, není základní právo. Přístup k bydlení to je jedna eh, z podmínek pro přístup k základním právům a také k zajištění důstojnosti. Je samozřejmě důležité nalézt bydlení pro bezdomovce, ale bezdomovci na ulici stále bydlí, to znamená, že existují lidi, kteří nemají toto právo. A když je chceme z těch ulic e, přesunout jinam, tak jim zase bereme právo žít na té ulici. Je to problematické. Existují země, kde není dostatek eh, služeb pro bezdomovce, kteří se zaměřují na hledání bydlení a e, zajišťování potravin pro ně. Důležité tedy, tedy e, je hledat řešení a e, zajistit, aby nikdo nežil na ulici nejenom proto, že je venku zima, ale jak nám ukázala také pandemie současná. Jde tam také o řadu hygienických otázek, to má také velký význam. Chci tedy trvat na tom, že zde může významnou úlohu hrát stát, může zajistit přístup k základním právům a mimo jiné právo také na určitou hygienu v životě. Není možné nutit eh, lidi, aby se například umývali ruce nebo aby se umývali eh, ve chvíli, kdy žijí na ulici. Někteří už to uváděli. Pokud bychom je k tomu nutili, nebylo by to správné. Tito lidé, když jim dáme přístup eh, například ke sprchám, tak jim umožníme zaintegrovat se do společnosti. Každý by měl, být, eh, každý by měl mít možnost vlastnit eh, své bydlení, jak to ukázalo hnutí zaměřené na tuto problematiku. Ale v ideálním světě se to nikdy zcela nepodaří, Musíme se spokojit se světem, který známe a který máme. Takže členské státy by se teď měly zaměřit na provádění svých vnitrostátních strategií zaměřených na bydlení. Zkusíme si ještě jednou poslechnout paní Rondinelli. Slyšíte nás? Pokud ano, tak můžete hovořit dvě minuty. Paní Rondinelli, můžete hovořit? Ecco, ci siamo, mi sentite? Už, už to funguje, slyšíte mě? Děkuji paní předsedkyně a dobré odpoledne všem. Měla jsem trochu problém s připojením, nevím, co se stalo. Ale chtěla jsem poděkovat paní zpravodajce za návrh zprávy, která se mi zdá velice kvalitní, nahlížím na ní pozitivně. Já také jsem předložila několik pozměňovacích návrhů a to ve snaze ještě posílit a vylepšit tuto práci. Problém s důstojným bydlením a e, dostupným bydlením se netýká pouze těch nejchudších, ale také se to začíná týkat e, stále většího počtu rodin, protože e, ty sice pracují, ale nedaří se jim zaplatit bydlení. Velký počet Evropanů je vystaven chudobě a asi 40 rodinného příjmu je často věnováno na bydlení. Když se podíváme na toto čísla, tak vidíme, že je vlastně občanským právem, eh, pardon, občanskou povinností našich společností se na toto zaměřit. Musíme doporučit členským státům eh, vytvářet politiky v tomto smyslu a také bychom měli vzít v potaz další opatření, například zavedení eh, na vnitrostátní úrovně mechanismů mm, o eh, regulaci nájmů, eh, zaměřit se na minimální příjem a tak dále. Potom záruka pro děti. Důležité je, aby všechny děti měly zajištěno bydlení a přístup k nejdůležitějším službám. Krize COVID zatím nekončí, my budeme muset čelit stále komplexnějším problémům a já se domnívám, že bychom tedy měli hned teď začít přijímat eh, opatření, pomocí nichž se budeme snažit řešit tuto krizi, která se bude dále eh, zhoršovat. A eh, musíme říci, že COVID je takový demokratický virus, protože protože napadá všechny, nehledě na přístup, nehledě na původ. Vlastně trochu méně napadá ty mladé než starší, a já doufám, že na základě tohoto dokumentu budeme my jako výbor a vlastně jako cel, celkově jako parlament moci poskytnout eh, členským státům doporučení, tak aby nikdo nezůstal zapomenut a aby to pouze nebylo takové opakování zásad, které už známe. To není naše hlavní mise. Děkuji. Thank you, Madam Rondinelli. Děkuji, paní Rondinelli. A ještě se pokusíme spojit s paní Šajbí. Ne, spojení je velmi špatné. Takže s paní Šajby se dnes nemůžeme spojit. Dávám tedy slovo znovu paní zpravodajce Kim van Sparen, aby mohla zakončit tento bod. Prosím, máte tři minuty. Velice děkuji. Chtěla bych poděkovat za všechny komentáře. S radostí jsem si je vyslechla. Mám pocit, že byť máme určité politické rozpory mezi sebou, tak se shodneme na některých myšlenkách, jako že třeba bydlení by se mělo stát základním právem a že bychom měli zajistit, aby každý měl nějaké důstojné bydlení. Eh, chtěla bych se vyjádřit některým komentářům, i když ještě o tom určitě bude příležitost hovořit v následných eh, týdnech. Hovoříme třeba o mm, mladých rodinách. Na to také bylo předložené několik pozměňovacích návrhů. Ano, je důležité upozornit na situaci mladých rodin. Je důležitější pardon, je důležité tedy, aby tyto lidé mohli žít eh, třeba v nějakých širších komunitách. Také bych také děkuji za to, že chcete posílit sociální aspekt evropského semestru. Dále, co se týče těch služeb typu Airbnb. Já chci říci, že nechceme regulovat služby typu Airbnb na evropské úrovni, ale Eh, jsme si vědomi toho, že někdy eh, v evropských zemích místní orgány nemají moc příležitostí nějak eh, změnit situaci, pokud jsou tam potíže s tím obytováním Airbnb nebo toho typu krátkodobých podnájmů. Pak jste taky říkali, že bychom měli definovat některé věci, jako je třeba bezdomovectví, já se nejsem úplně jistá, že by nám mělo jít právě o, defin, o to definovat bezdomovectví. Spíše důležité třeba mm, mět nějaké srovnání, nějaký rámec srovnání, abychom se podívali, abychom mohli porovnat situaci v jednotlivých zemích, v jednotlivých regionech nebo městech. No a ještě poslední věc, kterou si říci. Jsem velice ráda, že ta myšlenka bydlení především, housing first, je také přijatá. Eh, myslím si skutečně, že to je nejlepší způsob, jak bojovat s bezdomovectvím. Děkuji vám všem za komentáře i za pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Doufám, že se nám podaří vypracovat velice silnou zprávu. Děkuji, říká předsedkyně. A teď se ještě vrátíme k bodu 11, kdy jsme eh, si měli vyslechnout, eh, jak to vypadá s posílenou spoluprací mezi veřejnými službami zaměstnanosti. 23. září se konal eh, trialog. Pan Pisaro vedl tento trialog nebo ta jednání z Evropský parlament. On zde bohužel tedy není přítomen, ale zastoupí ho pan Perkles, Pan Brgles se připojil a pohovoří tedy o tom, jak to vypadá s těmi jednáními. Děkuji. Budu hovořit anglicky. Chtěl bych vyřídit vzkaz svého kolegy Manuela Pizarro, který je zpravodajem a který je teď právě na cestě do Portugalska, takže se nemůže účastnit dnešního jednání. Kolega mě poprosil, abych ho zastoupil a abych vás informoval o Eh, dokončení interinstitucionálních jednání, které se vedou na téma posílená spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Po dvou politických trialozích bylo minulý týden dosaženo dohody a snahu je tedy um, pozměnit eh, rozhodnutí, kterým se stanoví ta síť veřejných služeb zaměstnanosti. Dohodli jsme se, že ta síť bude čená i po roce 2020 až do roku 2027. Budou tam zapotřebí eh, určité nezbytné úpravy eh, v souladu se změnami, k nimž došlo v realitě. Ta jednání probíhala velice konstruktivně, pozitivně, byla tam velká pozitivní spolupráce, vzájemné porozumění ten eh, úspěšný výsledek eh, je také výsledkem práce úspěšného vyjednavacího týmu. Také se musí ocenit eh, jejich práce i jejich zaujetí. Je důležité upozornit, že tam také byl pan komisař Nikola Schmidt, který hrál takovou facilitátorskou roli, už od začátku zde existoval takový široký konsensus o tom, že ta síť je důležitá třeba pro, výz, pro výměnu osvědčených postupů a pro vzájemné vzdělávání. To bylo potvrzeno několika mm, hodnoceními. Bylo to tedy v zájmu jak parlamentu, tak i rady, aby se přerušila aktivita této sítě. Evropský parlament měl eh, mandát, který vycházel také i z konkrétních návrhů několika členů tohoto výboru. Rada nebyla ochotná souhlasit s eh, dohodou eh, ohledně sítě PES, tam byly určité problémy, které se týkaly spolupráce s službami zaměstnanosti ve třetích zemích. Také tam bylo vlastně to spojení sociální zaměstnávání nebo sociální zaměstnanost. To pro nás bylo dost eh, překvapivé, protože social employment pokládáme za velice blízké pojmy a částečně i za eh, spojité pojmy. Navzdory tomu tedy se nám podařilo vyjednat balíček, který jednak obsahuje i ten výraz social, ale je tam také i ta možnost spolupráce se třetími zeměmi. Pro nás je také toto důležité, protože třeba Švýcarsko nebo teď vlastně i Spojené království jsou třetími zeměmi, plus také bychom rádi spolupracovali se sousedními zeměmi Evropské unie. Také bych tam, eh, také se nám tam podařilo dát do bodu odůvodnění odkaz na eh, koordinaci systému sociálního zabezpečení. Eh, bude se tam také odkazovat na Evropský pilíř sociálních práv, na cíle udržitelného rozvoje a také na zelenou dohodu. Chceme se zaměřit na budoucí práce, na rovnost mužů a žen, na ochranu osob se zdravotním postižením, na osoby, které jsou diskriminovány, na sociální partnery, na digitalizaci a tak dále. V situaci pandemie COVID-19, která má obrovské dopady na pracovní trhy, je důležité, aby Eh, se spolupracovalo v rámci těch evropských služeb zaměstnanosti, je to důležitější než kdy dříve. Síť PES teď bude lépe připravená na to, aby řešila stávající i budoucí výzvy. Děkuji. Děkuji, pane Polplesi, děkuji za všechny informace. tím už téměř končíme dnešní jednání. Ještě mám poslední informaci a ta zní, že příští schůze se bude konat 15. října od 9 do 11 hodin dopoledne. Děkuji vám všem, kteří jste dnes byli přítomni buď v jednacím sále nebo na dálku přes internet a přeji vám hezký zbytek dne.